Der Präsident! Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vážené dámy, vážení pánové, milé kolegyně a milí kolegové, zdravím vás zde na naší odpolední schůzi. Je to naše poslední schůze před Vánoci, před koncem roku a proto bych využil tuto příležitost k tomu, abych se představil před to německých pečovatelů o válečné hroby v Bánecku, Hintenbersku. Oni vlastně pečují o 90 tisíc obětí válce pouze v Bánecku Hintenbersku a já je tímto velmi zdravím zde v Evropském parlamentu. Okay, meine Ausführungen zum Protokoll erfolgen später. Mé sdělení k zápisu budou potom a na pořadě jednání máme rozpravu o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu. Nejdříve se budeme eh, věnovat tématu bytí holí v Malajzii. A jako první vystoupí autorka